Dobrý den, přichází předseda. Zdravím eh, všechny kolegy, schůze eh, je tímto znovu zahájena. A nejprve mám několik informací. V souladu s nařízením bylo rozhodnuto uvalit sankci pana Johannese Lagose za to, že rušil průběh schůze v, na jedné schůzi v lednu, použil hanlivý jazyk a také tady eh, ukazoval národní vlajku a tím pádem ztrácí nárok na eh, na perdiem na dobu deseti dní a také ztrácí nárok na to účastnit se práce orgánů parlamentu během čtyř po sobě dnů od dneška 11. února. Toto rozhodnutí bylo také eh, oznámeno eh, jeho příjemci a samozřejmě je možné se pro něho odvolat eh, souladu s nařízením. Zápis z včerejší schůze byl distribuován. Jsou k tomu nějaké připomínky? Pokud tomu tak není, tak tento zápis je tímto schválen. Na pořadu jednání je zpráva pana Mavridese k Evropské centrální bance k její výroční zprávě za rok 2018. A já předávám slovo panu zpravodajovi Mavridisovi. A vítám tady paní Lagarde a pana komisaře Dombrovského. Pane Mavridesi, máte slovo. Vážený pane předsedo, přejdu okamžitě ke zprávě. Tato zpráva odráží dobré propojení mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou. Tato zpráva je hlavním nástrojem, abychom se mohli vyjádřit k politice ECB, k zachování stability vůči krizím, udržování evropských ekonomik a směřování k opravdové ekonomické konvergenci. Načasování je důležité. Tato zpráva je první v novém legislativním mandátu a pozvolení nové předsedkyně Evropské centrální banky. A samozřejmě, jak před, předeslal pan předseda, jsme velice rádi, že vás zde můžeme, paní Lagardová, uvítat. Tato zpráva se vyjadřuje k stávajícím politikám ECB, k budoucím politikám, k aktivitám v rámci environmentální politiky a také se vyjadřuje ke globální pozici Evropy. Tato politika byla zahájena již v roce 2018, takže s ohledem na dopad na evropskou politiku vítáme všechny kroky, které vedly k stabilitě eura. Opatření, která zavedla ECB, přispěly k ekonomickému oživení, k vylepšení podmínek pro financování a také ke kontrole nad zisky a kontrolou nad nejrůznějšími druhy aktiv. Nízké nebo neexistující úrokové sazby také podpořily jednotlivce, spořitele i podniky, malé a střední podniky a podpořili oživení ekonomiky, podpořili podmínky pro půjčky. Zároveň jsme také ale apelovali na Evropskou centrální banku, aby držela eh, dohled nad rozvahami podnikům, zvažovali, jaké to může mít dopady na penzijní a důchodové režimy. Nicméně jsme znepokojeni tím, že po krátké ekonomické obnově se eh, krok eh, ekonomického rozvoje snížil na 1,1 HDP, takže potřebujeme tedy zlepšit podmínky likvidity a také změnit expanzivní měnovou politiku. Tady zdůrazňujeme opravdu podporu v rámci fiskální politiky, to je zapotřebí. Souhlasíme také s paní Lagardovou jejím prohlášením, že v rámci e, toho měnového rámce e, všechny tyto kroky jsou dobře načasované. Ano, jsou, ale je třeba zorganizovat také veřejné konzultace konzultace a zapojit do nich Evropský parlament. Ehm, touto zprávou také poukazujeme na to, na zjištění expertní skupiny guvernéru centrálních bank protože je třeba zajistit, aby nárůst plát a potom eh, finančních podmínek a eh, jednotlivých ekonomik, aby byly v dobrém vztahu. Máme studie z roku 2018, kdy situace byla 6,7, eh, co se týče nezaměstnanosti a v eurozóně 7,4 To je nejnižší míra od roku 2008, ale je třeba i nadále věnovat pozornost této situaci euro, podmínky v eurozóně musí mít dobré podmínky pro to, aby se také prohloubila měnová unie, aby se dokončila bankovní unie, také eh, program na ochranu vkladů a je třeba také věnovat pozornost klimatickým změnám a e, dokončení závazků z pařížské dohody. Máme tu jasně stanovené závazky z Paříže a to, tyto závazky by se měly jasně ohráže, odrážet ve všech politikách environmentální, sociální a správního rázu. Máme tu celou řadu nových změn, máme tu kryptoměny, Brexit, celou řadu nově vyvstaných eh, podmínek a velkých výzev. Mm, jsou tu nové mikro a malé podniky, které mají specifické podmínky, co se týče přístupu k úvěrům, podmínky makroekonomické a tak dále a tak dále. Co se týče zodpovědnosti, samozřejmě jsme ocenili navýšení um, té pozornosti, kterou tomuto tématu věnoval Mario Draghi a doufáme, že v tomto otevřeném dialogu budeme pokračovat i s vámi, paní předsedkyně. Takže je důležité věnovat velkou pozornost měnové politice, ale také o ní eh, hovořit eh, s občany, informovat občany, aby věděli, jaký dopad tyto měnové politiky mají na jejich každodenní život. Na závěr bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich podporu a opravdu jsem přesvědčen, že Evropský parlament i Evropská centrální banka mají společný cíl a ostatně mým hlavním záměrem eh, při vypracování této zprávy bylo vylepšit eh, podmínky občanů, podniků, aby se posílila role Evropské unie jako takové. Je to náš společný cíl. Děkuji. Děkuji panu zpravodavi Mavridesovi a nyní předávám slovo prezidence ECB Lagarde. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Vážený pane předsedo, pane místo předsedo komise, pane zpravodaji Mavridesi, vážení poslanci Evropského parlamentu, já jsem velmi ráda, že se mohu účastnit této schůze a diskutovat s vámi o výroční zprávě ECB za rok 2018. Nezávislost a zodpovědnost jsou eh, dvěma stranami stejné mince v případě ECB. Eh, žádná z těchto stran nemůže existovat sama o sobě a proto je také velmi důležité a účastnit se těchto debat. Tato zpráva je klíčovým kamenem toho vzájemného vztahu a zpětná vazba k této zprávě eh, je také projevem dialogu mezi našimi institucemi. Já jsem se vedení ECB ujala prakticky před 100 dny a proto je pro mě návrh vašeho usnesení velmi zajímavý. Co mě na něm zaujalo nejvíce je sdílené hodnocení mnoha výzev, se kterými se eurozóna a ECB potýkají. A stejně tak jsem ten pocit měla, když jsem poslouchala vaše vystoupení, pane zpravodaj. Univerzální povaha těchto výzev znamená, že musíme vést neustálý dialog. A já bych se dnes chtěla zaměřit na dvě hlavní obavy, které vyplývají z vašeho usnesení. Jednak je to role měnové politiky v současném ekonomickém prostředí a za druhé jsou to strukturální změny nebo výzvy, se kterými se potýká ekonomika eurozóny. Dynamika růstu v eurozóně se zpomaluje od roku 2000 2018 vzhledem k globálním nejistotám a oslabení globálního obchodu. Mírnější růst také oslabil tlak na ceny a inflace zůstává vzdálená našemu střednědobému cíli. A v tomto kontextu Rada guvernéru ECB jednala rozhodně, aby zajistila cenovou stabilitu, což je mandát, který eh, nám patří podle smluv. Politika od roku ECB roku 2014 se opírá o čtyři prvky. Od roku 2014 je to eh, negativní úroková sazba, nákup eh, aktiv, předběžné plánování a zacílené půjčovací nebo úvěrové operace. Ty umožnily zajistit příznivé úvěrové podmínky, posílit domácí ekonomiky a v poslední fázi také chránit eurozónu před globálními tlaky. Tato politika podpořila hospodářský růst, vedlo to k posílení zaměstnanosti, k vyšším mzdám eh, pro občany eurozóny. Jak jste právě říkal, pane zpravodaji, nezaměstnanost v eurozóně představuje 7,2%, což je nejnižší míra od května roku 2008. Mzdy, o kterých jste také hovořil, se z, průměrně zvyšovaly o 2,5% v prvních třech čtvrtletích roku 2019, tedy výrazně eh, výše než jejich dlouhodobý průměr. Nicméně měnová politika nemůže a neměla by ovlivňovat eh, všechno. Čím eh, déle ta zmíněná opatření zůstávají v platnosti, tím větší je riziko, že vedlejší dopady budou také výraznější. Plně si uvědomujeme, že prostředí nízkých úrokových sazeb má dopad také na příjem z úspor, na hodnocení aktiv, na akceptaci rizik a ceny nemovitostí a my neustále monitorujeme jakékoliv negativní vedlejší dopady, aby nepřevážily pozitivní dopad našich opatření na úvěrové podmínky, na vytváření pracovních míst a e, výše mest. To jsme zohlednili například v našem rozhodnutí zavést nový režim pro zúročení eh, rezerv, eh, které komerční banky mají u centrálních bank. Další opatření, například fiskální nebo strukturální politiky, také musí se hrát svou roli. Tyto politiky mohou vést k posílení produktivity a ke zvýšení hospodářského růstu a tím by dále se promítly do efektivnosti našich opatření. V době, kdy jsou úrokové sazby nízké, může být fiskální politika velmi efektivní, může podpořit dynamiku růstu v eurozóně a to zase zintenzivní tlak na ceny a povede to k vyšším úrokovým sazbám. Evropská zelená dohoda a další národní iniciativy, které, my, které by měly financovat ekologickou transformaci, by mohly doplnit tyto tlaky, aby ten růst byl udržitelnější. Návrh usnesení Evropského parlamentu k výroční zprávě ECB poukazuje na tři strukturální trendy, které ovlivňují náš manevrovací prostor, digitalizace, klimatické změny a institucionální architektura eh, hospodářské a měnové unie. A já bych chtěla ve zbývajícím čase se v krátkosti vyjádře k těmto třem výzvám. Digitalizace, klimatické změny, to nejsou věci, které eh, vznikly jen v Evropě, jsou to globální jevy, které na nás nepočkají, až se připravíme. Budou na nás mít dopad, ať už připraveni jsme nebo ne, což znamená, že se musíme co nejlépe je možné připravit. A v tomto duchu ECB vyhodnocuje všechny implikace technologických změn například pro platební služby a pro finanční stabilitu. Stejně tak se snažíme aktivně přispívat k těmto inovacím. Založili jsme pracovní skupinu pro eurozónu, aby zkoumala příležitosti a výzvy, které jsou spojovány s těmi různými eh, technologiemi, s těmi různými druhy eh, měn a jak by mohly eh, v praxi fungovat. Zejména se chceme zaměřit na to, jestli digitální měna ECB by mohla sloužit veřejnému zájmu a jestli by také mohla podpořit politiku ECB. Společně s pěti dalšími centrálními bankami a Bankou pro mezinárodní eh, finanční styk se budeme eh, dělit o naše poznatky a budeme uvažovat o zvýšeném přeshraničním využívání takovéto měny. Stejně tak musíme posílit nebo zintenzivnit naše úsilí v oblasti klimatických změn, nejenom proto, že jsme obyvatele této planety, podobně jako digitalizace i klimatické změny mají dopad na prostředí, ve kterém fungují centrální banky, a proto musíme čím dál tím více zohledňovat tyto dopady v našich politikách. ECB již e, se vydala tímto směrem. Chceme eh, zlepšit naše znalosti o dopadech globálních eh, klimatických změn a chceme to promítnout do našich eh, modelů, ekonomických analýz a metod prognóz. Za druhé, v oblasti finanční stability musíme monitorovat systémová rizika vyplývající z klimatických změn a z přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku. To by nám mělo umožnit otestovat, jak odolný je evropský bankovní sektor na tato rizika. A na závěr ECB přijala kroky pro to, aby sladila svá vlastní rozhodnutí s cíly pařížské dohody. Například se to promítlo do našeho důchodového fondu pro zaměstnance, kde jsme přešli na uhlíkový index a zkoumáme další možnosti, jak to promítnout do našich tržních operací. Přeskum strategie, který jsme zahájili eh, před měsícem, má také zohlednit to, jak rychle se vyvíjejí trendy v této oblasti a jak ovlivňují finanční struktury, jaký další dopad to bude na eh, prostředí, ve kterém se pohybujeme. Přeskum této strategie zváží všechny aspekty politického rámce ECB, Musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme co nejlépe dosáhnout co nejlepších výsledků u cenového mandátu ECB. Zájmu evropských občanů a součástí toho procesu je také konzultace s veřejností. Chceme si vyslechnout názory občanů, jejich výhrady a připomínky a chceme k tomu přistupovat velmi otevřeně. Kromě toho chceme spolupracovat velmi úzce eh, se všemi Eh, v tomto parlamentu, kteří mají zájem o tyto záležitosti a tyto konzultace už jsme také zahájili. A zatímco jsem se až dosud zaměřovala na práci ECB, je potřeba si uvědomit, že klimatické změny a digitalizace jsou univerzální eh, globální trendy, které ovlivňují nás všechny v Evropě, ale také jinde ve světě. Nicméně Evropa je eh, výborně umístěna na to, aby mohla čelit těmto výzvám. Eh, například vnitřní trh Evropské unie eh, je na to připravený, měli bychom využít tyto příležitosti a měli bychom se snažit definovat efektivní reakce na ty současné výzvy. Důležitým pilířem reakce Evropské unie na čím dál tím globalizovanější svět, ta měnová unie by také neměla být zapomenuta. A role Evropského parlamentu jako spoluzákonodárce nemůže být eh, přeceňována, no, podceňována. Až eh, dosud se velmi měnila základní architektura eh, eurozóny, ale není ještě úplně dokončena, což pořád brání využívání těch příležitostí a proto ECB se snaží přesvědčit o tom, že je potřeba přikročit k dokončení hospodářské a měnové unie. Dovolte mi, abych velmi stručně zhrnula, co mám na mysli. Je to plná bankovní unie eh, na základě univerzálního pojištění vkladu. Je to unie kapitálových trhů, která nasměruje investice na inovativní eh, účely a je to dále ta stabilizační funkce jako obraný val pro ty případy, kdy dojde k ekonomickým šokům. Odolnější ekonomická a měnová unie obsahující tyto prvky by nejenom mohla chránit naši životní úroveň před globálními jevy, ale také by mohla pomoci prosazovat evropský vliv ve světě, včetně toho, aby euro bylo atraktivnější měnou eh, na celém světě. A na závěr mi Eh, dovolte, abych ještě jednou poukázala na sdílenou povahu těchto výzev. To, o čem jsem hovořila, si bude vyžadovat všechny zúčastněné strany eh, dělali, co je v jejich silách v zájmu občanů. To zahrnuje i ECB, která v rámci svého mandátu chce hrát svou roli a jak jsem říkal na úvod, eh, univerzální povaha těchto výzev také znamená, že musíme pokračovat v dialogu mezi ECB a Evropským parlamentem a v tomto duchu se velmi těším na následující výměnu názoru. Děkuji vám. Děkuji vám, paní prezidentko. A nyní na řadě místo předseda komise Dombrovsky. Uh, honorable. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážená paní guvernérko Evropské centrální banky, vážení poslanci, poslankyně. Jsem nesmírně rád, že mohu dneska s vámi prodiskutovat a s paní Kristin Lagardovou právě tuto výroční zprávu, která se týká ECB. Pokud jde o Evropskou centrální banku, ta zahájila revizi monetární politiky 23. ledna. To je den přijetí právě této zprávy na úrovni výboru. Rád bych poděkoval panu zpravodaji Kostasu Mavridesovi a zároveň členům Ekon výboru za odvedenou práci. Komise obecně sdílí hlavní linie této zprávy. ECB, pokud je o její statutární nezávislost u monetární politiky, je zásadní pro zajištění cenové stability. Nezávislost této banky je závislá, politická nezávislost, demokratická odpovědnost, s tím souhlasíme. Rovněž si myslíme, že politika v této oblasti, což je samozřejmě kompetence ECB, nemůže zajistit sama o sobě růst a cenovou stabilitu a to znamená, že zde musí být různé strukturální reformy a hodné diferencované fiskální politiky, které podporují celou tuto politiku ECB. To je zásadní pro celou evropskou ekonomiku. Chceme samozřejmě aby došlo, především v tomto období, kdy ten růz je slabší, jak všichni víme, vysoká Nejistota především v obchodních politikách to bohužel podporuje. Dovolte, abych zúraznil několik bodů, které jsou důležité i pro politickou agendu Evropské komise v tomto ohledu. Ten přechod k neutrální, k mm, uhlíkově neutrální politice je součástí nového zeleného dílu, který bude využívat různé politické nástroje, regulace, standardizaci, inovace, investice, dialog se sociálními partnery, národní zprávy, mezinárodní spolupráci. V kontextu tohoto nového zeleného dílu jsme se, souhlasíme se závěry ECB, pokud jde o finanční stabilitu, rizika v této oblasti, samozřejmě, že si myslíme, že by to mohlo být systémové a systémové riziko, pokud teda to hodnocení rizik na národní úrovni nebude kvalitní. Dále samozřejmě potřebujeme udržet udržitelné strategie, udržitelné finance, mm, tuto strategii, kterou očekáváme na podzim letošního roku, tak abychom zaintegrovali environmentální rizika do finančních rizik. Zároveň jsou to standardy zelených obligací a zvýšení veřejných a soukromých financí v oblasti udržitelné, udržitelných investic. To je zásadní revize našeho rámce ekonomické zprávy, podobně jako strategická revize ECB, se dívá na efektivitu našich pravidel při plnění klíčových cílů. Udržitelnost úvěru, to je zásadní finanční stabilita, je zásadní pro růst a pracovní místa, ale zároveň je to rozpráva ohledně celého tohoto rámce a jeho zefektivnějšího uspořádání. A dále je to samozřejmě kapitálová unie, bankovní unie, diskuze o, této zálež- o těchto záležitostech, jakož je evropský systém chránění vkladu, chceme posílit mezinárodní roli eura v tomto ohledu. A právě proto vítáme i podporu ze strany Evropského parlamentu, spolupráci s ECB a všemi relevantními subjekty komise zahájila i technickou práci, pokud jde o krizové řešení, insolvenční řízení. To je zásadní pro doplnění celého rámce řízení, krizového řízení a zároveň eh, mm, důležité pro cestu na stabilitě našich financí. A dále jsou to platby a kryptoaktiva. Rád bych poděkoval ECB za klíčovou roli v oblasti eh, struktury, v oblasti plateb, co je velice důležité, především v e, eh, nemovit, na nemovitostním trhu a zároveň i digitální měny, které jsou zásadní a zapojení s evropským jednotlivými platebními aktéry, tak aby došlo k efektivnějším a rychlejším platbám. Dnešní rozpráva bude samozřejmě velice plodná podle našeho názoru. To konstruktivní zapojení ze všech stran Evropského parlamentu i ECB za poslední léta bude jistě v tomto duchu pokračovat. Děkujeme. Děkuji, pane předsedo komise. Teď zástupci za politické skupiny. Nejprve za EPP pan Ferber na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, paní prezidentko, pane místopředsedo, vážení kolegové. Vládete eh, porozumět Němčině, paní Lagarde? Jsem velmi rád, že jste dnes eh, přišla poprvé ve vaší funkci jako prezidentka ECB. Tím jste také splnila svůj slib, že Eh, když jste měla slyšení na našem výboru Ekon, že vám eh, ve vašem mandátu nepůjde pouze o cenovou stabilitu, ale že eh, budete chtít také vést konzultace o vaší politice s veřejností a povedete dialog s námi. A za to vám chci poděkovat. Váš předchůdce, který tady také pravidelně vystupoval, svými měnovými opatřeními určitě přispěl k tomu, že jsme získali čas na to, aby členské státy provedly přípravy na eh, nadcházející těžká období. Vy jste oznámila přeskum měnové strategie a s tím, že o ní chcete diskutovat. Jednak je to diskuze, která by měla proběhnout v rámci ECB, ale musí také eh, být eh, konzultována s dalšími stranami. Víme, že Mezitím se objevují nové problémy, na které musíme eh, reagovat, také vzhledem na to dlouhé období velmi nízkých úrokových sazeb. Jsem také rád, že jste hovořila o tom, že se zamyslíte na vytvoření vlastní digitální měny. My bychom za EPP měli radši digitální měnu ECB než Facebooku a v tom tedy vás také můžeme podpořit. Děkuji vám, pane Ferbre, a jako další se o slovo hlásí pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo, paní prezidentko, pane místopředsedo. V první řadě chci poděkovat Eh, za ten závan čerstvého vzduchu, který přinesla paní prezidentka ECB jak do tohoto parlamentu, tak do samotné centrální banky. Ale stále se ještě nacházíme na hony daleko od splnění všech plánů a závazků Eh, všech, veškerá situace a tendence nepoukazují na tom, že by došlo k opravdové ekonomické obnově, tak jak bylo stanoveno. Takže bych chtěl opravdu apelovat. Potřebujeme nové nástroje, nové politiky, abychom inflaci mohli stanovit do těch slibovaných cílů. A ještě bych vás chtěl požádat, prosím, požádejte odporu z té fiskální oblasti, aby vás podpořili k splnění vašich cílů. Já vítám tu strategickou revizi, ale mělo by to víc než jenom nějaká výzva, nějaká metodologie k udržení inflace. Díky tomu by se měly zavést nové nástroje, celkově nová politika, která by podpořila vaši práci. Herr Kollege Luis. Děkuji, teď má slovo pan Garikano. Vice Děkuji, pane místo předsedo. Děkuji eh, panu komisaři a paní Lagarde. Je opravdu výtečné, že jste tu mezi námi. Já v první řadě chci poděkovat panu zpravodaji za výtečnou zprávu. Jak vidíte ze zprávy, paní prezidentko, nás znepokojuje nedokončení bankovní unie. Těší mě, že pan komisař Dombrovský říká, že pracovní program komise bude v tomto pokračovat a my sdílíme ty názory, eh, jak jste vy popsala vaše priority. Myslíme si ale, že eh, a, tedy pokračuje a budeme nadále spolupracovat v budování bankovní unie. Zakládá se na třech pilířů. Prvním pilířem je supervize, ta probíhá, ano, pak eh, tu máme další pilíř, který, řekněme, nefunguje zase tak úplně eh, dobře. To, je, eh, to jsou postupy na vyřešení problému. No a třetí pilíř, jak poukázala paní předsedkyně, paní prezidentka, tak to pojištění vkladu, to ještě není dokončeno. Bankovní unie ale eh, potřebuje, aby existoval opravdu ten princip bail-in a ne bail-out. A z tohoto důvodu si myslím, že komise má ještě hodně co dělat. My vás podporujeme, věříme vám politicky, ale eh, bylo by dobré, kdybyste opravdu počítali i s aktivním zapojením Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Gunnar Beck má slovo. Paní vážená prezidentko ECB, touto výroční zprávou vlastně hodnotíme Maria Draghiho. Šlo o podporu zaměstnanosti, finanční stabilitu, o to, že stoupne inflace a to povede k růstu eh, mest. Eh, vlastně to bylo velmi neortodoxní, to velmi radikální měnová politika, nejradikálnější od 20. let. Eh, mnohem radikálnější, než prováděla Bank of England anebo Fed. Přitom eh, byly pochybnosti o tom, že se tím porušuje evropské právo. V roce 2009 ty problémy v Evropě byly mnohem větší než pardon, byly ve Spojených státech mnohem větší než v Evropě. Potom přiš nastoupil Draghi a v roce 2018 eh, eh, jsme na tom hůře. Ta reakce byla mnohem horší než ve Spojených státech. Nezaměstnanost mladých v některých evropských státech je až 35 eh, a přitom se rodí čím dál tím méně dětí. A v Německu důchodové rezerve tají jako ledovce v létě. Ta politika, kterou prováděl Draghi, pomohla těm především majetným a vedla také k tomu, že vlády členských států se chovaly nezodpovědně, protože politika negativních úroků znamenala, že eh, Angela Merkel mohla se angažovat v záchraně světa. Jonas. Pan Jakel Jonas má slovo. Thank you, President. Uh, Děkuji za slovo, vážená paní guvernérko, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Já bych poděkoval panu zpravodaji za odvedenou práci, za to, že skutečně sladil různá stanoviska politických skupin a že to sladil i z naší budoucí vizi pro ECB a pro nás, pro Evropský parlament. Rád bych zúraznil několik bodů k tomu, co již zaznělo. Paní Lagardová, my jsme se vás ptali ohledně digitální měny, vy jste odpověděla, že tam dojde trošku takovému pomalejšímu rozvoji. Jsem rád, že jste se k tomu nyní vrátila, pan Dobrovský to podpořil. To znamená, že tento projekt je mm, dobře připraven a Evropský parlament by ho měl schválit a podpořit. Druhá věc. Asi o nějak obnovit diskuzi ohledně dohledu nad finančním sektorem, architekturou tohoto systému, která je velice fragmentována. Skutečně ty mandáty ze strany evropských institucí se překrývají nebo jsou netransparentní. Proto si myslím, že pokud chce opravdu být seriózní ohledně kap- unie kapitálových trhů, bankovní unie, pokud chceme ve finanční sektor, jež je zásadní části ekonomické infrastruktury fungoval ve prospěch našich lidí. Musíme obnovit diskuzi v tomto ohledu a vítám vaše zapojení do té diskuze. Vy i Evropská komise, jakož i Evropský parlament budeme připraveni přijít s určitými vlastními příspěvky k revitalizaci této rozpravy. Děkuji. Thank you, Madam President. Uh, I think... Pan Overtwell, děkuji paní prezidentko. Myslím si, že cenová stabilita byla a bude hlavním záměrem práce ECB, ale cenová stabilita bez finanční stability neexistuje. Finanční stabilita je důležitým předpokladem pro cenovou stabilitu. No a co zaznamenáváme dnes v Evropě? Nízké úrokové sazby, také extrémně nízké eh, úvěrové spready, eh, akviziční aktivity, vysoké spekulativní postupy IPOs, eh, hodnocení aktivit je naprosto mimo jakékoliv historické oceňování a 15 trilionů v negativní bankovním zadlužení, co týče zisku. Myslím si, že toto všechno dohromady nás vede k závěru, že finanční stabilita je pod velkým nátlakem, a to říkám jenom eh, mírně, takže je důležité zvrátit tento eh, trend a zamyslet se nad směřováním měnové politiky. Děkuji, pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, Lagarde, já vás vítám zde na plénu a stejně tak, pane komisaře Dombrovsky, si také vás vítám. Myslím si, že je eh, jedna věc, která znepokojuje členy tohoto parlamentu, je nedostatečný dialog kde je ten velký eh, průlom, eh, k tomu došlo na eh, radě, tam je situace zablokována, blokuje vše rada. Evropská centrální banka žádá o něco, Evropská komise něco navrhne, Evropský parlament si něco přeje, ale následně se to zastaví na radě. Není to jenom nedostatečné ekonomický růst. Bojíme se také ekonomické krize a deset let po ekonomické hospodářské krize se Spojené státy otřepaly, vzchopily a my tady stále ještě projednáváme rámce pro ekonomickou zprávu, která by podpořila, prohloubila měnovou ekonomickou unii a učinila eurozónu ještě silnější. Nám se nedostává finančních nástrojů, abychom implementovali i Green Deal, protože rada chtěla seškrtat rozpočet pro nový víceletý finanční rámec. Je to důležité, pokud si přejeme snížit nerovnosti, investovat do řešení krizi, investovat do inovace. Proto zpráva pana Mavridice je pro nás dobrou příležitostí, abychom se zaměřili na to, co změní. Děkuji vám, kolego. Pan Děnděši Marton má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak to je správně, velmi správně uvedeno, tak ECB není jenom měnový nástroj, je to také politický projekt. Máme-li euro, euro používat za světovou rezervní měnu, tak musíme řešit také příčinu problému a příčinu těch slabých, slabin, které jsou ve zprávě zmiňovány. Dlouhodobá stabilita eura jako měny záleží na tom, jestli ECB může řešit strukturální rozdíly a geografické rozdíly, které pořád převládají mezi členskými státy a které se například projevují velkými rozdíly eh, ve výši mest mezi starými a novými členskými státy. To potom má samozřejmě dopad i na růst, na konkurenceschopnost, na nezaměstnanost mladých a také na eh, migrační trendy. Jak eh, jste, paní prezidentko, správně řekla, euro není jenom měnový nástroj, ale jde také o fiskální opatření, eh, politiku soudržnosti, boj proti korupci, to jsou všechno věci, které by mohly na pomoci stírat rozdíly v rámci eurozóny. Děkuji, pane, paní Sirpa Pětikajnen. Já bych ráda velice srdečně poděkovala a zároveň poblahopřála ECB a jemu novému vedení za to, že konečně podle mého názoru vzal v potaz klimatické, environmentální záležitosti, ekonomická rizika, finanční stabilitu, rizika finanční stability a doufám, že rovněž i systémová rizika která budete hodnotit právě tou radou pro systémová rizika do budoucna. Jsem ráda a doufám, že to bude i součástí vaší strategické revize. Těším se na tento dokument a věřím, že to najde určité im zakotvení v těch finančních tocích a celé záležitosti, řešení stávajících problémů, environmentální otázek a tak dále. Pokud jde o udržitelné finance a celý tento balíček, jsem ráda, že komise postupuje rychle a jsem, chtěla bych poprosit, aby ty indikátory tohoto systému a i hodnocení životního cyklu byly harmonizovány, aby se využívala stejná metodologie v různých institucích pro tato cvičení, abychom věděli přesně, co děláme. Děkuji. Dank. Děkuji vám také za to, že jste dodržela řečnickou dobu a slovo má teď předsedkyně eh, hospodářského měnového výboru paní Tinalie. Mimo mikrofon. Děkuji, pane předsedo. V této zprávě Evropský parlament vyjadřuje svou podporu pro měnovou politiku ECB. Uznává, že prováděná opatření jsou v souladu s mandátem a chrání eurozónu před eh, deflací a přispívají také k probíhajícímu hospodářskému oživení. A chtěla bych eh, vyzvat kohokoliv, kdo si myslí, že bychom na tom byli lépe, kdybychom tuto politiku neměli. Nicméně vznikají nové výzvy a ty si budou vyžadovat další eh, inovace a změnu způsobu měnové politiky. Vy jste hovořila o klimatických změnách, o digitalizaci. Já bych tomu dodala také hospodářské nerovnosti v některých oblastech a další věci, které mají zásadní strukturální dopad na fungování ekonomiky. Týká se to základních ukazatelů, jako je finanční stabilita a další aspekty měnové politiky. A jde o to, že v rámci zajišťování cenové stability musí ECB zohledňovat technologické inovace, nerovnosti a jaký dopad to bude mít na domácnosti, podniky a e, další banky. Takže musíme zlepšit e, naši schopnost analýzy a my k tomu hodláme přispět. Děkuji a paní Jon Courtin monsieur le président chers collègues euh, madame la présidente lagarde merci de votre présence. Děkuji, děkuji, vážená Paní Lagardová, jsem velice ráda, že jsme mezi námi. Děkujeme za skvělou zprávu, pane zpravodaji. A podobně jako vy, paní Lagardová, ta ekonomická situace, malý růst, nedostatky, to samozřejmě my rovněž vidíme v naší ekonomice. My jsme zástupci našich občanů a samozřejmě vidíme, že ten malý růst pro naše občany nepřinesla ty dostatečné výhody, pokud jde o konzumaci, spotřebu, náklady na bydlení exponenciálně rostou. Globálně například ekonomika Číny, Brexit a tak dále. To všechno může mít negativní dopad na naše ekonomiku. Je to období nejistoty, ekologická eh, transformace, digitální transformace. Proto jsem velice ráda, že zde máte opravdu kvalitní monetární strategii, která by měla vzít v potaz všechny tyto změny. Je zde mnoho výzev na této cestě eh, před. Potřebujeme jasný růst, pokud jde o mm, samozřejmě Eh, odpovědnosti, mm, eh, dále je to monetární politika, mm, kryptoměny, které musíte velice bedlivě sledovat, bojovat proti praní špinavých peněz na, mm, v různých teritoriích, čili mít i mezinárodní dimenzi naše, naši měny eura, která by měla být rezervní měnou. Pokud je o vaší strategii, jsem velice ráda, že tato metoda dialogu, otevřenosti je zde podporována a zároveň opravdu například i v rámci prvního slyšení v parlamentu jsme viděli tu otevřenost, to toto otevřené konzultační jednání, které jste zahájila i na konci března v Bruselu s občanskou společností. Já skutečně doufám, že bude moci v tomto duchu pokračovat. Děkujeme. Vy jste vždy projevila velkou moudrost. Je to eh, image, který ale bude předmětem zkoušky eh, v vašem působení v ECB. Eh, máte bojovat proti deflaci, jako proti nezaměstnanosti, přičemž váš předchůdce eh, přijal celou řadu nekonvenčních měnových opatření. Ta znamenala, že negativní eh, úrokové sazby ničí vklady a vedou ke spekulacím. Normalizace těchto opatření brání oživení hospodářského růstu a brání nám to dostat se z této slepé uličky. Vy jste hovořila o nezávislosti, jste prohlásila, že chcete, aby klimatická politika byla jedním z hlavních témat, jak to je v programu komise. Myslím, že tím se je to politizováno a tím možná eh, riskujete překročení vašeho mandátu a zasahování do kompetencí členských států. Jak chcete tyto rozpory urovnat? Děkuji. A teď eh, má slovo Sven Gigold. Paní Lagarde, pane předsedo, já vám chci poděkovat za vaše dnešní slova tady v sále. Rád vás tady vidím. Podobně jako předchůdci, i já bych vás chtěl vyzvat k tomu, aby jste se zabývala oblastí kryptoměn a příležitostí, které nabízí pro nové platební služby digitalizace. Centrální banka, která skutečně chce pomoci eh, občanům a nabídnout jim nové možnosti platebních, eh, eh, platební oblasti, to by mohlo vést ke zlevnění těchto služeb a také k tomu, aby veřejnost mohla si zvolit možnosti, které ji nejlépe vyhovují. Tady vůbec nejde o zločince, kteří by chtěli takovéto měny zneužívat. A proto si myslím, že se tady nabízí velká výhoda pro evropské občany v tom, že by sami mohli tyto elektronické peníze použít, přitom by byly zajištěny centrální bankou a vedlo by to k většímu využívání těchto technologií a proto bych vás chtěl eh, vyzvat, abyste se tím zabývala. Děkuji pan Pedicini, Nikola má slovo. Děkuji pane předsedo, paní prezentko Lagarde, v eh, našem usnesení k výroční zprávě ECB za rok 2018 eh, je řada věcí, kvůli kterým budeme hlasovat proti této zprávě. Nestačí pouze dobré úmysly v oblasti klimatických změn. Myslím, že eh, tady můžeme konstatovat naprosté selhání politiky ECB a ovlivnění reálné ekonomiky. Nemůže to posloužit jako výmluva, ani Brexit nemůže Eh, zastřít to, že došlo k pádu HDP eh, eh, v minulých letech. Jde o to, že nedošlo ke zlepšení úvěru pro malé a středně velké podniky. A šlo tady hlavně o tom, jak distribuovat zadlužení těch nejzadluženějších členských států ve prospěch těch bohatších. Také došlo k pádu průmyslové produkce a je potřeba, aby ECB za to přijala plnou zodpovědnost. Thank you. Děkuji a třetí eh, řečník je pan Stefan Berger. Děkuji. Paní eh, prezidentko Lagarde, já jsem velmi rád, že jste zavedla nový styl v ECB a sice, že chcete přeskoumat tu stávající politiku, chcete lépe komunikovat, vysvětlovat občanům, to je naprosto správné, je to také nezbytné ale pokud vyjde najevo, že potom přeskumu té současné politiky ta politika je nesprávná, tak eh, není možné to jenom eh, jen tak eh, konstatovat, ale potřeba tu politiku také radikálně změnit. Je potřeba zkoumat to, jestli se daří dodržet ty inflační cíle. Víme, jaké jsou odhady současné inflace, jsou pod tím stanoveným cílem. Znamená to, že ten inflační cíl ve výši 2% dosažen nebude a proto vystává otázka, jestli ECB by neměla svůj cíl eh, si určit v nějakém koridoru, v nějakém rozpětí. V okamžiku, kdy jde ke zvyšování eh, úroku, tak eh, to bude znamenat negativní dopad na některé státy, jako je například Německo. My jsme stát, který, kde občané mají vysoké vklady v bankách a bude to pro nás představovat velký problém a proto bych byl velmi rád, kdybyste v tom vašem přeskumu politiky to eh, patřičně zvážili. Potom jste hovořila o dokončení bankovní unie a zavedení systému pojištění vkladu. To je v zásadě pořádku, ale předtím, než k tomu dojde, tak musí být splněny eh, proto podmínky. Není možné Eh, uzavírat eh, nebo chránit dům, který už hoří, takže předtím je potřeba ty problémy řešit. Teď má slovo pan Pereira. Děkuji, pane předsedo. Jak už tento náš parlament uznal, intervence Evropské centrální banky pod vedením Mária Draghiho byl zásadní pro to, aby se napravily ty počáteční omily v rámci reakce na krizi, zachránili euro a podpořili evropskou ekonomiku k oživení z velké recese. Nyní za nového vedení paní Lagardové projektu čerstvý Vánek, co se týče důležité strategické revize, aby se sladila politika BCE, také se záměry plnění klimatických cílů v rámci Green Dealu, aniž by se nějak poškodily plány vašeho mandátu. To je důležité, ale nejméně důležité je, aby se zachovala měnová politika, která bude stimulovat ekonomiku. Je to zapotřebí vzhledem k stávajícímu zpomalení ekonomického růstu a e, je tu potřeba plnit cíle pro stanovenou e, inflaci. Máme tu určitá rozpočtová omezení, e, rozpočtová politika by měla být i expanzivnější a proto potřebujeme i expanzivnější měnovou politiku v eurozóně. Děkuji, pane Rubl. Paní eh, Lagard, já bych chtěl v této zprávě se zaměřit na jednu věc. Sice eh, je to peněžní politika, vy jste hovořila v tom, že je potřeba získat důvěru občanů, to eh, já rád slyším a vážím si toho, ale evropští občané mají strach se zrušení hotovosti, například zrušení pěti trustové eh, eurobankovky už bylo prvním eh, znakem této politiky, ale hotovost je také eh, důležitý pro nezávislost, pro svobodu a může to chránit před negativním znehodnocováním měny. Já jsem také v tomto ohledu předložil pozměňovací návrh, který má číslo 75 a rád bych vám sdělil, že by bylo dobře dát občanům eh, jistotu, že hotovost zůstane i nadále při všech těch opatřeních, o kterých jste hovořila, aby tím eh, občané měli svobodu jednání. Děkuji vám. Pan Rinaldi má slovo. Děkuji. Paní prezidentko Lagarde, v té výroční zprávě ECB se neustále chválí negativní úrokové sazby jako nejlepší strategie pro oživení hospodářského růstu v eurozóně. Já si nicméně nemyslím, že pokračování v této politice negativních sazeb má tak pozitivní dopady, jako by někteří chtěli věřit. A má to dopad na komerční banky, které mají uvěrovat malé středně velké podniky a stejně tak i Eh, domácnosti. Je to v podstatě určitý stimulus ekonomiky. Eh, Tímto dochází spíše k podpor, podpoře eh, spekulací, které nevedou k oživení reálné ekonomiky. Stejně tak se nemyslím, že ty mimořádné operace, které zavedla ECB, e jako je kvantitativní uvolňování ve výši 4,6 bilionů euro, vedlo k zvětšení peněžního objemu M3 a e, vedlo to vlastně k deflaci a proto by bylo dobře zvážit také tu možnost e, zhazovat peníze z vrtulníku, protože to by mělo stejný efekt na oživení eurozóny. Děkuji vám. Paní Fitzgerald má slovo. Uh, děkuji, za slovo, vážená paní Lagardová. Minulý týden v Ekonu jste se zmínila o tom, že musíme věnovat větší pozornost i vlastnictví nemovitosti, především pokud je o inflační opatření ECB. A já jsem skutečně ráda, že jsme o tom hovořili, protože u nás v Jirsku právě tato problematika dominovala volbám v Jirsku. Věnovali jsme obrovskou pozornost tomuto problému v Dublinu, kde například nájmy se zdvojnásobily od roku 2010, dokonce nemovitosti účasti šly od roku 2013 nahoru 85%. Proto si myslím, že byste měla věnovat větší pozornost právě této problematice nárůstu cen dramatickým způsobem v celé Evropě. Potřebujeme diversifikované finanční nástroje, které by to řešily. Je to v podstatě spojeno i s tím zásadním projevem, o kterém jste hovořila ještě před jmenováním do vaší funkce. ECB by mělo pochopit a vysvětlovat lidem a nejenom pouze trhům, co se dělá. Pokud chceme opětovně obnovit důvěru našich občanů, ty konzultační projekty s členskými státy, o kterých jste se zmínila, jsou zásadní. Toto je vlastně budování demokracie. Je to nesmírně důležité. Otázka bydlení je pro nás velice citlivá. Pokud chceme, aby nám lidé věřili, tak musíme tyto zásadní problémy pochopit, tyto problémy, kterým čelí každý denně v rámci našich společností. Toto je opravdu sociální, ekonomická, mm, nesmírně důležitá problematika napříč členskými státy máte a právě proto vy a ECB můžete hrát zásadní roli určitého vůcovství, pochopení a hledání alternativních řešení. Děkuji vám. Kolega Alfred Sand. Já tady blahopřeji Kostasovi Mavridesovi za vynikající zprávu. Rád bych se soustředil na jednu oblast, která je pro nás důležitá, ale e, pojmu to z trochu jiné perspektivy, a totiž budu porovnávat malé a velké banky v Evropě. Myslím si, že podceňujeme význam tohoto tématu. Mnozí nechtějí, aby vznikal dojem, že politika Evropské centrálské e, banky vlastně se obrací proti té volnější měnové politice. Dokud nemáme silnější ekonomický růst, je taková volnější měnová politika v pořádku. Já s tím souhlasím, ale má to negativní dopady na banky povede to ke škodám a to také souvislí i se skutečností, že existuje příliš mnoho byrokratických pravidel pro banky. Je důležité, aby se banky zejména soustředily na financování firm. Banky momentálně omezují své služby, aby snižovaly náklady, což má negativní sociálně a hospodářsko-politické dopady. Tímto způsobem asi se z Evropy nestane šampion v bankovnictví. Evropská centrální banka musí podporovat jak malé, tak velké podniky, nebo jinak to bude mít negativní dopad. Děkuji a kolega Heider se přihlásil o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je mírně řečeno vysmívání Evropského parlamentu. Tato zpráva je přímo skvělým příkladem, že se jedna věc přiklašluje a ostatní věci se zakrývají. Hospodářský růst v eurozóně, který je mírný, se eh, představuje jakožto výsledek té fatální politiky nízkých úroků, i když proto neexistují žádné důvody. A veškeré ty ztráty, které utrpěli eh, spořit eh, naši spořitelé, ti lidé, kteří si spoří v Evropě, o tom není ve zprávě ani jedno slovo. Ty státa stále větší rizika kterým čelí instituční vkladatelé jako střadatelé, jako například penzijní duchové kasy. To také ve zprávě není. Uh, ehm, volná měnová politika i dopad na finanční trhy, není to ve zprávě. Rostoucí sociální rovnost, kterou zapříčinila měnová politika, o spr- ve zprávě se o tom nikdo nezmiňuje. Měnová politika zapříčinila také stále narůstající zadlužení států v eurozóně. Ve zprávě se o tom nehovoří ani slovem. Tato zpráva mě připomíná zprávy v komunistickém východním bloku. Tam taky se vždy uvádělo pouze to pozitivní, to, co chtěla, chtělo to strategické vedení a k čemu to vedlo, to tady myslím všichni velice dobře víme. Děkuji paní Leluk. Vážená paní Lagardová, děkuji, že jste mezi námi. Vy jste se rozhodla, že budete provozovat eh, monetární politiku kvantitativního uvolňování, proto abyste podporila eh, ekonomickou činnost. A my jsme z parlamentu, my, my jsme rádi, že jste nám to takto řekla. Oddychli jsme z toho, protože národní ekonomizmy a ideologie, které dominují na tomto kontinentu, bohužel nevedou k dobrým rozpočtům a to není hodné. My jsme v podstatě první ekonomická mocnost na světě, ale tato situace vede k tomu, že Mnozí mají pocit, že vaše politika by měla být perfektní. Vy jsme viděli, že je tady mnoho pokroků, to jste uvedla ve svém projevu, ale je tady jedna věc a to jsou spekulace. A tady bohužel jste nám nic k tomu nic neřekla. Politika kvantitativního uvolňování je vhodná, ano, je třeba ji sledovat. No a na druhou stranu může vést určité hypertrofii finančních záležitostí. Já se ptám, zda ECB, co konkrétně udělala pro to, aby bojovala proti spekulacím, které skutečně jsou velmi nedobré. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kolega Tank. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní eh, prezidentko